Good afternoon, dear colleagues. Kolegové, dobré odpoledne. A prosím, usaďte se. Please take your seats. Prosím, rozesaďte se. A Prosím, prosím o klid, abychom mohli začít. Tak, děkuji vám. Všechny vás vítám, dobré odpoledne. Takže je 15 hodin pryč, takže je čas, abychom začali. Máme na programu velmi důležitý bod číslo 8 a to je eh, setkání s komisařem Kingem, který zodpovídá za portfolio bezpečnosti. A já tedy vítám pana komisaře eh, v tento horký den. Eh, v minulém mandátu jsme měli možnost se s ním setkávat pravidelně. A toto je eh, důležitý signál, že náš eh, eh, výbor chce v tomto pokračovat a vlastně jdeme, jdeme eh, následovat tuto tradici co nejdříve. Poněvadž samozřejmě ta bezpečnost bude pro nás klíčovým tématem, nejenom pro nás zde v Unii, ale pro naše občany. Komise právě předložila 19. zprávu o pokroku v oblasti bezpečnosti a obrany. Takže to je velice důležitá zpráva. A de facto bychom se měli dozvědět eh, ty nové eh, věci, co je té nového v oblasti eh, teoristického obsahu online, Eh, strategii pro vnitřní bezpečnost, eh, jak to eh, minulý týden o tom jednali příslušní ministři Felsink. A Dále jsme minulý týden debatovali o interoperabilitě těchto systémů. Týká se to zejména tedy velkých systémů o bezpečnosti na hranicích. A jde nám také o implementaci stávajících nástrojů, technických i právních, které jsme dosud schválili. To je samozřejmě zásadní, pokud se bezpečnosti týče. Není to jenom otázka nové legislativy, je stejně důležité a v naší fázi zejména důležité to, abychom eh, ty již schválené nástroje implementovali správně. Takže my si počkáme nejdříve na prezentaci eh, pana eh, komisaře a poté bude čas na otázky, nejdříve tedy koordinátoři v prvním kole a poté eh, v dalších kolech všichni poslanci. Takže pane komisaři, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Mám první příležitost eh, eh, říci vám, že se těším na spolupráci s vámi eh, v tomto novém období. Vidím také, že v Libe je mnoho nových tváří, Eh, mezi nimi jsou takový, se kterými jsem se už setkal a potom takcí, které jsem v životě nepotkal. Já jsem tedy Julian King a snažím se pracovat na bezpečnosti eh, v Evropské unii. Ale než se dostanu k tomu, co jsme udělali v poslední době, eh, pak by se vrátil ještě trošku zpátky na začátek svého mandátu a omlouvám se předem tím, kteři, těm, kteří už to znají. Takže to bude takový kontextuální úvod a potom tedy eh, přejdeme k těm eh, novým otázkám. A takže je to tak, že eh, Evropa v posledních letech čelila myriádám různých výzev a nebezpečí. Počínaje terorismem a to já pamatuju v roce 2016, kdy jsem nastoupil do funkce, tak to jsme měli tedy takovou hroznou vlnu teroristických útoků. Pak je tady ehm, nová, abych tak řekl, disciplína, to jsou kybernetické útoky, eh, umožňování kybernetických útoků, hybridní rizika a hrozby a eh, také výzva zabezpečení kritické digitální infrastruktury. To všechno eh, je v rukou orgánů členských zemí. Ty stojí v první linii eh, boje za bezpečnost vlastních občanů. Ovšem, ve všech těchto věcech eh, jsme silnější, pokud se je pokoušíme zvládat společně. Což platí jak v mezinárodním měřítku a také na evropské úrovni. Za komisi mohu říci, že jsme se snažili zlepšit eh, to, jak organizujeme pomoc a podporu členským zemím v oblasti bezpečnosti. Máme to, máme pro ten účel eh, řadu politických nástrojů, máme evropské agentury, jistě znáte Europol, Eh, pak jsou méně známé agentury, eh, například je to nová agentura pro kybernetickou bezpečnost. Eh, pak tady jde o financování, máme různé formy financování, zejména zacílené informacování. Dále máme různé sítě, které jsou tu více organizované, tu neformálnější, ale tam, kde je to nezbytné a přiměřené, ve spolupráci s vámi, to znamená ve spolupráci s oblastí legislativní. V posledních eh, letech jsme schválili významné legislativní akty. Eh, pokud se týče terorismu, já jsem řekl, že jsme v těch letech 2015-16 čelili vlně teroristických útek, útoků. A to vlastně Eh, udělil novou dynamiku té práci na budování bezpečné unie. My jsme přišli s určitými iniciativami, eh, abychom tedy eh, sebrali teroristům prostor, ve kterém mohou operovat. Jde o zvládání radikalizace, Eh, násilného extremismu, ať už je to tedy džihadistický extremismus, případně násilí ze strany extrémní, extrémní pravice, v některých případech také teroristické a činnost. Eh, to souvisí také s radikalizací eh, přímo určitých oblastí, určitých vrstev obyvatelstva, ale hlavně tedy na sociálních sítích. S vaší podporou jsme znesnadnili teroristům cestování, přístup k penězům, palným zbraním, výbušninám a eh, vystupňovali jsme opatření, bezpečnostní opatření na externích hranicích. A posílili jsme také agentury, které bojují proti terorismu, zejména Europol. Eh, také jsme Eh, zlepšili ochranu veřejných prostor eh, v našich městech, aniž bychom je nějak uzavírali. Taky jsme posílili kolektivní eh, odolnost posílením celoevropských informačních systémů a mm, také prostřednictvím něčeho, co už dávno znáte, a to je náš návrh na interoperabilitu, aby tedy různé systémy eh, byly snáze dostupné pro ty, kteří mají oprávnění eh, k ním přistupovat. To se týká eh, policie, pohraniční policie, cizinecké policie a tak dále. Jak jsem řekl, zaměřili jsme se na boj proti radikalizaci online, Eh, taky eh, takové ty takzvané grassroots projekty na zabraňování radikalizaci v našich obcích, v našich komunitách. Eh, máme tedy antiradikalizační síť. Online jsme navrhli opatření zaměřená na ilegální teroristický obsah. K tomu se ještě vrátím za chvíli. A vzhledem k tomu, že e, vzrůstá povědomí o nebezpečnosti různých typů kybernetických zločinů, jsme se soustředovali právě na tuto oblast. E, za prvé to byly tzv. klasické kybernetické hrozby, které ohrožují naše systémy, e, různí aktéři, kteří je chtějí zneužít. Také jsme vytvořili strategii odolnosti Eh, vůči kybernetickým útokům a jde to až do té obranné dimenze na úrovni členských zemí. Máme tedy eh, jaké sadu nástrojů eh, na boj proti kybernetickému zločinu. Máme také odstrašování prostřednictvím elektronických důkazů. Dále jsme se soustředili na rizika, která využívají eh, kybernetické techniky, zejména tedy dezinformační rizika. A to se zejména týkalo doby předvolební eh, na jaře tohoto roku. Spolupracovali jsme s parlamentem, s členskými zeměmi, občanskou společností, a se soukromými firmami na sérii protiopatření právě proti této kybernetické činnosti, včetně toho, že jsme vytvořili volební bezpečnostní síť mezi členskými zeměmi a systém na monitorování eh, eventuálních dezinformačních kampaní. A dále jsme se dohodli s velkými platformami eh, sociálních sítí o eh, novém kodexu fungování, což znamená také eh, různá dobrovolná opatření na zvýšení transparentnosti a posílení znalostí o tom, odkud pocházejí ty či ony politické informace. Ehm, musím se radosti říci, že během evropských voleb eh, nedošlo k žádným eh, velkým útokům, žádné heky, eh, jako tomu bylo pár let předtím ve Washingtonu a de facto nebyly žádné velké útoky, jako před časem útok proti volební kampani prezidenta Macrona. Čili Dezinformace samozřejmě různé existují eh, a národní orgány a občanská společnost o tom informovala, eh, zejména tedy o botech, eh, těchto automatizovaných účtech a falešných účtech. A tady budeme muset pokračovat v práci. A konečně Zaměřovali jsme se na to, co je třeba dělat, abychom se zlepšili v těch oblastech, kde máme slabiny nejenom ekonomicky, ale také z hlediska eh, společenského. Čili jde tedy o tu kritickou digitální infrastrukturu. Eh, zejména se soustředíme v současné době na sítě páté generace. To jsou opravdu kritické technologie, které eh, eh, tady jsou opravdu důležité. Eh, do toho patří také celoevropské, celoevropská problematika, to znamená spolupráce členských zemí v oblasti odkrývání potenciálních rizik a slabin, jak to pomalu napravovat nebo aspoň zmírňovat No a snažíme se tedy postupně analyzovat tato opatření a rizika a předkládat návrhy na posílení naší vlastní bezpečnosti, ať už kolektivně nebo na národní úrovni. Ovšem od samého počátku je jasné, že je možné, že mohou nastat rizika, která bude velice těžko zmírňovat. Čili na základě toho našeho postupu, eh, založeno na faktech, <clears throat> můžeme tedy eh, dospět k závěru, že některé služby, někteří dodavatelé eh, nejsou zcela bezpeční. A teď je otázka, co to vlastně znamená, co by z toho mělo vyplývat. A toto všechno se snažíme zastřešit bezpečnostní unii a v tomto věnujeme velkou pozornost ochraně základních práv, včetně ochrany údajů. A to je vlastně e, samotné srdce, samotný středobod e, ochrany a bezpečnosti. A já jsem naprosto přesvědčen, že efektivní bezpečnostní pravidla musí spočívat na plném respektu k základním právům. Jinak eh, přijdeme o hodnoty, která, které se snažíme chránit. Eh, kromě tedy toho, že se tím zabývá také soudní dvůr, eh, my jsme hm, také provedli posouzení dopadu stávajících opatření v této oblasti. Ta má vlastně už 15-letou historii a skutečně jde také o plný respekt eh, základních práv, a to i v budoucnosti neuměnosti. Eh, našli jsme způsoby, eh, jak Evropského datového ombudsmana a organizace na ochranu základních práv propojit a zajistit jejich spolupráci. A to Eh, vlastně součástí těch našich návrhů na interoperabilitu a modernizaci. Prostě my jsme chtěli eh, pracovníky těch příslušných eh, orgánů zapojit od samého začátku. To ovšem neznamená, a já jsem první, který to uzná, to neznamená, že komise dělá vždycky všechno správně. A proto je velice důležité, abychom debatovali navzájem spolu. A abychom zajistili, že ty návrhy eh, skutečně dobře prodiskutujeme, eh, otestujeme a abychom tedy při budování bezpečnosti eh, zároveň nepodkopávali naše základní hodnoty. Jak řekl pan předseda, my jsme eh, právě vydali 19. zprávu o bezpečnosti, kde se popisuje to, eh, v čem musíme ještě pokračovat, tedy to, co je rozpracované a patří k tomu také legislativa. A já doufám, že ještě tato komise eh, v příští několika měsících bude schopna spolu s vámi dosáhnout významného pokroku. A pak jsou tady další záležitosti, které musí být zvládnuty do konce roku, například o dezinformacích. Tady bude třeba dopracovat zprávu kolem parlamentních voleb a e, budeme revidovat e, ten e, kodex chování pro sociální sítě. No a možná dojde ještě na některé priority do budoucna i když to už se bude týkat pak období po eh, této komise. Máme mnoho práce se zajištěním eh, sítí páté generace a to je něco, co se bude řešit až do konce roku. Čili o tom by měl být náš dialog. A co se týče ještě rozpracované legislativy, máme zde eh, sadu návrhů, Eh, které se týkají zvládání nelegálního teroristického obsahu online. To už jsem řekl. Eh, tohoto nelegálního teroristického obsahu je na síti ještě pořád příliš mnoho, pořád ho příliš mnoho přibývá. Daesh, eh, i když tedy už nemají žádné území a tak dále, ale Eh, naopak na síti eh, svoji činnost vystupňovali eh, v podstatě zpátky na úroveň roku 2014. Čili máme tady jednak teroristický obsah, který už je nějakou dobu v oběhu na sítích a přibývá platform, které ho šíří. Ve Velké Británii jsme objevily více než 400 různých platform, kde právě se daří teroristickému obsahu. Z tohoto důvodu navrhujeme, abychom rozšiřovali dobrovolnou spolupráci, která tady existuje už řadu let. A zatím se to týká zejména velkých eh, sítí, velkých sociálních sítí, ale to není dostatečné, není to dostatečně rychlé a e, máme příliš mnoho platform, e, které, kterých se to netýká. Takže my navrhujeme, navrhujeme, aby internetové platformy povinně e, odstraňovaly tento nelegální teroristický obsah do hodiny odzjištění. A také máme eh, platformy, eh, které systematicky šíří nelegální obsah a tady bude třeba tedy zvážit, jakým způsobem to zastavit. No a dále zásadní je to, aby všechny členské země eh, si vytvořili a vyhradili vynucovací kapacity, které se budou věnovat pouze tomuto problému, tedy nelegálnímu obsahu na síti to by mělo být závazné do budoucna. Ehm, myslíme si, že to bude skutečně významný krok před. Budeme mít vytvořený právní rámec pro tuto činnost. Ehm, budou eh, samozřejmě eh, protesty, bude se to dolaďovat u soudů, ale bude to transparentní. Je to v souladu s širší mezinárodní debatou o tomto tématu, ať už je to na úrovni G7 nebo G20, eh, například v souvislosti eh, s hrozivými útoky v Christchurchi na Novém Zélandu. My se těšíme na další debaty s vámi o těchto návrzích. Předchozí parlament eh, si schválil v dubnu v prvním čtení svoji pozici a já tedy doufám, že s vaší pomoci budeme moci tuto legislativu dotáhnout do konce. Za druhé musíme zvážit, jak eh, mm, zlepšíme eh, přístup k elektronickým důkazům. Takže to je problém. Více než eh, polovina vyšetřování trestního stíhání se týká dožádání ze zahraničí o přístupu k elektronickým důkazům v druhém státě. A Prozatím je to řízení příliš těžkopádné a znamená to, že řada úkonů nemůže být provedena kvůli tomu, že není přístup k takovýmto elektronickým důkazům. Tudíž musíme se tím zabývat. My jsme předložili návrh, který byl předmětem živých debat eh, i v předchozím parlamentu. Uznávám, že tam jsou problémy, vznikají z toho, mohou z toho vzniknout různé otazníky, ale musíme o tom diskutovat. A za třetí, to je důležité, já doufám, že můžeme s vámi detailně diskutovat o některých prvcích, eh, které vyplývají ze zprávy o terorismu. To znamená, co musíme udělat eh, s těmi zahraničními bojovníky a jejich rodinami, tedy těmi, kteří pořád ještě se nachází třeba v Iráku, v Syrii, tedy v těch konfliktních zónách ta čísla jsou do zarážející. zarážející. Celkem je to 5,5 tisíce eh, zahraničních teroristických bojovníků, kteří odjeli z Evropy eh, do těchto zón v Iráku a v Syrii. A asi tři čtvrtiny z nich byly muži a čtvrtina asi byly ženy. Opět, asi je těžké mít znát přesné číslo, ale Nejméně 1400 bylo zabito, zemřelo, možná je to číslo vyšší a myslíme si na základě toho, co eh, nám sdělili eh, úřady, tak asi 1600, eh, kteří původně odjeli, tak se vrátilo. Před pár lety již to byly ty první vlny a to nám nechalo číslo asi 2,5 tisíce neví, o kterých nevíme, kde jsou. Myslíme si, že pořád jsou v těch válečných zónách, nebo možná se přesunuli do jiných válečných zón, kde pokračují ve svém boji. Víme však, že asi 600 mužů a žen a asi 700 dětí je zadržováno, především v Syrii, tedy pod kontrolou syrských Kurdů. Tak Máme za to, že asi 1400 dětí se nachází v celém regionu, kdy jeden či oba rodiče mají občanství EU. Rozhodnutí je repatriovat nebo ne. To, tedy jak naložit s občany a jejich rodinami, to spadá do kompetence členských států. Avšak kolektivně můžeme něco udělat, abychom tomu pomohli a teď právě diskutujeme, jak podpořit třeba vyšetřování, trestní stíhání těch bojovníků, kteří se vrátili a případně jak stíhat ty, kteří se zatím nachází v regionu a jak podporovat eh, země v našem sousedství a potom jak naložit s dětmi. To musíme vyřešit. Máme zde na stole další návrhy, které vyplývají z toho výboru proti terorismu, například co udělat, abychom i řešili finanční a hospodářskou trestnou činnost a v neposlední řadě děkuji za schovývost, že jste mi dali čas navíc, jak řekl pan předseda. Tady nejde o to dělat jenom nové věci, jde o to zajistit, že implementujeme efektivně věci, na kterých jsme se dohodli. V těchto oblastech více než v jiných, tak Eh, musíme především implementovat, implementovat, implementovat. A já jsem přesvědčen, že díky spolupráci s vámi, vzhledem, tak, eh, vzhledem k tomu, na čem jsme se dohodli, tak musíme působit efektivně, efektivně vydekládat finanční prostředky, používat naše agentury a musíme i e, pracovat na legislativě. Ta zpráva o bezpečnosti detailně popisuje, jak členské státy plní tu klíčovou legislativu a jako v minulosti i teď budeme používat veškeré prostředky, které máme k dispozici, abychom pomáhali členským státům e, implementovat legislativu, ale případně, aby byli pohnány k zodpovědnosti, pokud neplní povinnosti. Závěrem já doufám, že jsme udělali už společně hodně užitečných věcí v předchozím období. Pořád ještě více nás čeká a pokud eh, bude třeba věci změnit, tak to změníme a budu se těšit na spolupráci s vaším tedy novým výborem. Děkuji, děkuji pane komisaři Kingu, ještě jednou děkuji za politickou vůli, dobrou vůli pravidelně s námi debatovat, tedy s výborem Libe, stejně tak, jako jste to e, činil před volbami. A musím připomenout e, i e, to memo, tedy to rezime, tedy jaké máme za sebou předchozí zprávy, které jsme již přijali a jak vypadá hodnocení eh, tedy bezpečnosti, to je za leta 2014, 15, 16, kdy došlo k celé řadě teroristických útoků a hrozeb, které vznikly eh, po celé EU a jak je třeba, aby Evropa reagovala jednotně více než kdy jindy. Vy jste i e, připravil rezime té zprávy, což je k dispozici členů výboru a také i zde některé ty klíčové prvky té zprávy ještě bude třeba v příštích měsících prodebatovat, jako je otázka tedy eh, těch, co se navrátili. Zde máme hodnocení Europolu a řídící skupina se tomu věnuje a také i výbor Libé Ehm, se zabývá těmi počítačovými hrozbami, další téma, a myšlenkou, aby, to, aby výbor Libe nějak byl zastoupen na tom ministerském fóru, které se zabývá internetem. Takže to fórum proběhne teď v polovině října. Takže musíme k tomu přijmout rozhodnutí hned po létě. A teď přišla chvíle, aby si vzali slovo koordinátoři, takže dvě minuty bude mít každý a poté bude dostatek prostoru pro ostatní členy, protože zde mám seznam, který není vůbec krátký. Řada členů si přeje slovo další, ještě se hlásí, tak prosím, Eh, na ko, aby koordinátoři se omezili na dvě minuty, aby všichni měli možnost eh, položit otázky panu komisaři Kingovi a aby on také měl dostatek času na odpovědi. Takže začneme. EPP. Je zde zástupce EPP, pan Leners, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Kingu a <clears throat> je to pro EU priorita, byla to priorita a bude nadále v příštích pěti letech, takže my jako EPP e, s vámi nadále budeme rádi spolupracovat. Nemáme moc času, tak stručně. Elektronické důkazy. Takže mm, zde probíhá i práce na legislativním balíčku a zároveň byl přijat vyjednávací mandát v radě Eh, který se týká Budapešské umluvy a dohody mezi EU a USA. Máte již harmonogram těchto vyjednávání a jak zajistíte, že ať se vyjedná cokoliv, pokud jde o tu Budapešskou umluvu a dohodu s USA, že to všechno bude v souladu s tím, co poté bude přijato v legislativním balíčku bez e, nějakých nutných průtahů vyjednávání. PNR na ministerském zasedání z USA v červnu, tak obě strany se dohodly, že se prodlouží dohoda PNR. V českovém komuniké se hovoří, že dojde k prodloužení stávající dohody a jak mm, mm, v té dohodě PNR Kanada, tak k tomu Eh, máme judikát soudu, stanovisko Evropského soudu, takže jak to zakomponujete do té dohody s USA? A potom interoperabilita. Už jsme hodně pracovali na, spolu s vámi tedy na tom, aby ten balíček byl přijat před volbami, což byl úspěch a nyní přecházíme do fáze implementace, jak jste řekl, eh, to je to nejdůležitější, takže je třeba mít pod kontrolou samotnou implementaci interoperability, imper, interoperability, kdybyste nám mohl říct, jak to teď probíhá. A potom ten teroristický obsah online. Ano, e, teď e, jak co nejdříve e, zahajíme trialogy. A to je ale omezeno pouze na území EU. Vy jste zmínil Christchurch Eh, například máme řadu dalších zemí. Eh, eh, a to nezahrnuje tedy třeba americké firmy nebo další platformy, takže jak zlepšit třeba i mm, spolupráci s USA, aby ten teroristický obsah také byl vymazán, když je třeba, aby byl vymazán z jejich platform. Takže, mm, takže prosím, já navrhuji. Eh, takže eh, my budeme muset, eh, budeme potřebovat více času, pokud bychom měli mm, všechny otázky vzít. Takže na, každý, na vás apeluji každý dvě minuty, skutečně dvě minuty. Paní Sipl. Děkuji, pane předsedo. To není snadné hovořit krátce vzhledem k šíři tematiky. Začnu krátkou otázkou. Dnes dopoledne jsme hovořili o implementaci a velice často zjišťujeme, že zde panuje dohoda, že je třeba přijmout nový předpis, ale potom je problém s jeho aplikací. V oblasti trestního práva a bezpečnosti, takže tam narážíme na problém, že vytváříme hodně předpisů a poté zjišťujeme v terénu u policistů, u soudců, státních zástupců, že nemají možnosti, čas ani zdroje, aby skutečně v praxi používali to, co jsme tady dohodli. Takže co si o tom myslíte, jak je to v členských státech? Potom hodně hovoříme o terorismu, o extremistickém násilí. Také i děkuji, že jste zmínil i eh, prevenci. Ale když se podíváme na to, co se děje třeba v Německu, a, nebo i v Polsku v posledních dnech a v dalších zemích, tak samozřejmě tady máme z toho dojem, že někdy chybí politická vůle bojovat proti uh, Eh, násilným extremistickým projevům, kterými se porušují základní práva různých skupin občanů v našich zemích. Také jste zmínil, já se ptám, co si o to myslíte, zdali členské státy dostatečně bojují proti násilnému extremismu. Také jste řekl, že vše, co děláme v oblasti eh, trestního práva bezpečnosti, se musí opírat o lidská práva. Musí být dodržována. Ale tady nelze jenom eh, se dívat do jednotlivých směrnic, ale vidět to šířej. Třeba zdali nějaké opatření, nějaké, tře, nějaké opatření třeba e, e, zmírní nebo rozmělní lidská práva, okleští je a jiné zase v jiné oblasti okleští lidská práva a podobně. Takže je třeba, abychom vždycky měli na paměti eh, celou tu kombinaci opatření, která přijímáme. Já možná Mm, jsem e, to tam špatně viděla, ale e, elektronické důkazy, to je špatný název, protože tady jde o ele, elektronické informace, elektronické e, doklady a podobně, takže mm, stane se to důkazem, až když je zahájeno trestní řízení nebo vyšetřování. Takže v minulých měsících jsme na tom pracovali se stínovými a teď se blížím k závěru, když jsme hovořili o problémech v oblasti mm, základních práv v oblasti tedy mm, elektronické, takže tady je problém s jejich respektováním. Prosím vás dvě minuty jinak eh, budeme, jak eh, se nám to vymkne z ruky. Paní Intveld, Renew Europe. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste se opět vrátil po volbách a doufáme, že ještě nás čeká hodně let spolupráce. Hm, to se myslela vážně. Evropská unie umí dobře jednu věc, a to je přijímat pravidla. To je velice lákavé, přijímat legislativní návrhy, tady my přijímáme je v parlamentu, v radě a pak si klepeme na rameno, jsme všichni spokojeni, ale poté přijde fáze implementace a hodnocení. A tady jsme na tom strašně špatně. A no, také je to jednostrané, když se podíváme na rekord, na eh, Ehm, tedy na, záp- na evidenci té implementace třeba čtyři roky po termínu a směrnice eh, o praní špinavých peněz tu neimplementovalo 24 států, tak co, co to mělo za smysl přijímat takovou směrnici? Třeba mi to někdo vysvětlí. A vyhodnocování, hodnocení, evaluace. My vždycky chceme, aby se efa, eh, vyhodnocovala efektivita, a dopad na lidská práva, náklady na tu protiteroristickou eh, politiku a pořád na to čekáme. To již chceme od roku 2011. Třeba eh, německý tedy kriminální, eh, kriminální úřad dospěl k závěru, že pokud je PNR, máme 99,7% falešně pozitivně vytipovaných pozitivních hitů, které jsou milné. Takže to znamená, že to asi bude u všech datových podobných systémů, no to je zajímavé. A říkáte, že berete do úvahy základní práva, ale když se podívám, kolik předpisů Eh, proti kterým většinou hlásíme, proti kterým většinou volíme, tak bylo smeteno potom eh, soudním dvorem, ať je to eh, safe harbor, ať je to v té smlouvě o Kanadě, uchovávání dat a podobně. To znamená, že prostě <clears throat> ta legislativa není právně dobře koncipována. A poslední poznámka. Musíme bojovat proti terorismu a už se blížím k závěru. Ale Mm, samozřejmě nemůžeme opomíjet eh, ty pravicové, pravicové extrémisty. A tady nejde pouze o násilí ze strany gangů, ale i politiků. Politici, kteří třeba mm, mm, poukazují na homosexuály a podobně. Takže, a to jsou politici, kteří se to vyjadřují. A to není nelegální obsah, ale je to prostě škodlivé. Děkuji za zelené paní Trik. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat a poblahopřát panu Kingovi eh, za jeho práci v boji proti terorismu a počítačové kriminalitě a samozřejmě digitální sféra, to je velká výzva. Je důležité dělat tuto práci a posilovat naše svobody a právní stát. Bezpečnostní opatření by nikdy neměla podkopávat svobody a právní stát. Takže tady musí být rovnováha mezi bezpečností a základními právy. To jsem ráda, že jste zmínil. Dvě konkrétní otázky. <coughs> Více a více posilujeme kompetence soudních orgánů a policie v oblasti bezpečnosti. A kladu si otázku, jak vy vidíte potřebu i posílení těch procesních záruk pro podezřelé osoby, podezřelé ze, strání, ze spáchání trestného činu. Eh, takže tady jsou rozdíly mezi členskými státy, proto to, že tady existuje, existují velké rozdíly v těch procesních zárukách a potom na druhé straně přijímáme předpisy o vzájemném uznávání a to by mohlo být problematické. Dále, na roz, v rozpočtu na rok 2015 již tehdy parlament eh, přijal pilotní projekt revize základních práv eh, při nástrojích na schromažování dat. Již ten pilotní projekt běží a klademe si otázku, zdali již komise má výsledky, nějaká zjištění z toho pilotního projektu, poněvadž si myslíme, že je to třeba a to především než komise přijde s novým programem vždycky, třeba s novým opatřením nebo návrhem, tak eh, které, které se týká uchovávání dat a sběru dat. Takže tady se ptám pana Kinga, zdali podle něj skutečně je nutné a je to úměrné rozšířit tu politiku schromažování dát eh, a uchovávání dat, eh, včetně PNR, například rozšířit to třeba na železniční či lodní dopravu. Co si myslíte o rozšiřování této politiky? Děkuji. Ani pan Tardino a potom EKR, pan Bocaccini. Tardino. Gente. Tardino, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři, že přišel a <clears throat> vyjádřil se k této zprávě o bezpečnosti v EU. Ano, skutečně <clears throat> Teď byla teprve zveřejněna, takže musíme si ji nejprve přečíst, než vyhodnotíme její obsah výzvy a hrozby eh, jsou více a více složité, to je pravda, a spolupráce a informace jsou důležitější proto, abychom garantovali bezpečnost našich občanů. I máme zde různé sektory, kde třeba se zaměřit, kde jsou větší hrozby terorismu jak, jako, nebo organizovaný zločin a informatika. Když hovoříme o nutnosti, aby evropští občané žili bezpečně, tak zde mezi těmi hrozbami, které jste zmínil, tak je to téma bezpečnosti na externích hranicích. A italská vláda ukázala, že je v první linii a očekáváme to tež od Evropské komise. Bohužel až do posud to nebylo takto možné. A není zde dostatečné odhodlání a pevnost. Tedy já se ptám, co hodla komise udělat, aby zajistila implementaci efektivních opatření a téma bezpečnosti a hranic, to je propojeno bohužel také s tím spojeno další velice citlivé téma a to je obchodování s lidmi. A zde přímo k otázce, eh, abych zkrátila čas v jakým způsobem, třeba pokud jde o boj proti obchodování s lidmi, tak jakým způsobem komise garantuje aplikaci směrnice o obchodování s lidmi. Víme, že Evropská unie je jedno z center, klíčových center pro tento obchod. A jinak komise hodlá přijmout do úvahy, vzít do úvahy švédský model, kde se trestně stíhá i ten, kdo, eh, ten, kdo tedy zprostředkovává ty sexuální služby a ne ten, kdo je předmětem toho obchodování. Takže, pane komisaři, mohl byste odpovědět? Děkuji, pan Bokačíny, EKR. Ano, děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste přišel. A především eh, mám za to, že eh, komise by měla se zabývat také i procesem radikalizace který eh, vlastně formuje ty teroristy, před kterými se chceme bránit. A já se ptám, tady jste si provedli nějakou analýzu, kolik z těch teroristů, eh, tedy těch, kteří jsou aktivní na našem evropském území, kolik se jich, eh, jak si v úvozovkách vzdělalo, formovalo zde v našich státech a kolik v podstatě k tomu eh, eh, se staly kvůli tedy migraci. V Helsinkách před pár dny se konalo zasedání a vy jste tam tvrdil, že členské státy eh, maj, jsou suverénní v oblasti bezpečnosti a tudíž je to takže jsou to ale společné hrozby, které jsou v kompetenci Evropy. Já se ptám, co si myslíte o nevládních organizacích, které úmyslně systematicky porušují suverenitu. Děkuji. Děkuji. A nyní GUE, já zde nevidím Corneli Ernst. Někdo z GUE? Chce si vzít slovo? Take the turn of coordinator Cornelia Ernst. If it's not the case, then... Takže zaguje zdá se někdo. Takže nejdříve odpovědi koordinátorům a poté další kolo odpovědi otázky, otázky odpovědi od eh, ostatních poslanců. Eh, děkuji eh, všem. Já to vlastně už nějakou dobu sleduju a eh, pokusím se tady rychle tady představit určité detaily. A nebudu to brát v nějakém významném pořadí, ale doufám, že na nic nezapomenu. Byla tady řada otázek o e-evidence, tedy elektronických důkazech. Eh, já myslím, že eh, budete mít možnost o tom debatovat také s kolegyní Jourovou a budete moci porovnat, eh, jak odpovídá ona. Samozřejmě, že to můžeme řešit spolu. My samozřejmě víme, jaká tady máme, jaký máme časový prostor. A určitě Věra to zítra rozvede více do detailů. Samozřejmě chceme eh, více se eh, věnovat komunikaci se Spojenými státy, poněvadž tady probíhají určité eh, debaty. Evropská unie má své pozice a musím říct, že Spojené státy jsou tedy před námi Eh, víme, že Spojené státy se snaží navázat kontakt eh, s některými členskými zeměmi a přesvědčit je, aby eh, podporovali americký přístup, který je spíše bilaterální a neodpovídá úplně přesně naší základní logice, kde tedy my se snažíme vše jak si definovat a přijít s celoevropským přístupem. Čili my už navrhujeme také silnější a lepší pojistky než to, co už existuje v Americe. Eh, Věra Jurová by tedy chtěla pokračovat v této debatě se Spojenými státy. Eh, Dále eh, v Budapešti jsme se se budeme snažit v tom příštím kole od září být aktivnějším účastníkem na tomto fóru abychom tedy eh, více utvářeli, utvářeli ten další postup. No a postupně se budeme snažit, abychom také eh, v naší externí komunikaci reflektovali eh, stav a pokrok v našich interních přípravách. Budeme vám o tom dávat zprávy pravidelně No samozřejmě, pokud vám tam něco nebude zdát, tak na to samozřejmě můžete říct. Pokud se týče těch otázek k PNR. PNR eh, s Kanadou, tak eh, tady máme novou bázi, nový základ pro revidovanou dohodu. Eh, vyjádřili se soudy, a jak jsem řekl, prostě ne, ne vždycky se nám to na poprvé podaří trefit správně, ale máme tady prostě e, určitý přístup a jestliže se k tomu vyjádří soud a řekne, musíte to posoudit znova, no tak to my to tak uděláme, že já tedy doufám, že v případě tady Kanady eh, i ona bude brzy schopná Eh, potvrdit tu dohodu, kterou jsme společně dosáhli. Se Spojenými státy a Austrálii nyní probíhá společné vyhodnocování fungování PNR mezi námi. Eh, to je práce, která pokračuje. Eh, v červnu jsme měli dialog se Spojenými státy, eh, dále eh, budeme pokračovat v září, naše mise bude v Austrálii v srpnu, no a budeme vás informovat o pokroku. A pokud se týče PNR v Evropské unii, to pojednáváme ve zprávě o implementaci. Eh, my jsme tam odvedli obrovský kus práce, snažili jsme se být transparentní 25 členských zemí tuto směrnici už plně transponovalo do svého eh, právního systému. Ehm, Slovinsko eh, na tom ještě pracuje a pak máme další členské země, které se zavázaly k implementaci, ale ehm, a to je Španělsko, tady je trošku problém ehm, nechat to projít parlamentem. My jsme se Španělskem o tom včera debatovali. Vím, že mm, tyto zemi, eh, země eh, se hlásí ke svým závazkům, ale prostě ve Španělsku je určitá situace v parlamentu a to musíme pochopit, že to tak je. Takže k tomu a pokud se týče dalších věcí, eh, budeme tedy spolupracovat s členskými zeměmi a pokud se jim nebude implementace dařit, tak eh, s nimi o tom budeme mluvit. Co se týče interoperability a výzev, kterým v této souvislosti členské země čelí, tak to bude obtížné. A my to vlastně víme eh, už od doby, kdy jsme eh, vyjednávali tuto dohodu. Eh, je to eh, obrovský objem práce, modernizace všech eh, databází, vybudování dalších, tam vstupu a výstupu při přecházení hranic. No a ta interoperabilita by měla být sice efektivní a na druhé straně také bezpečná se všemi pojistkami, na kterých jsme se dohodli. Jak jsem řekl, máme určité fondy na centrální úrovni, eh, máme určité poznatky, které sdílíme s členskými zeměmi, ale samozřejmě nemůžeme pracovat za ně. My jsme toto zdůraznili na eh, ministerské úrovni mm, před týdnem nebo dvěma naposledy a probíhá série eh, setkávání s orgány členských zemí, o efektivitě a o tom, jaký je pokrok a tak dále. Pokud chcete, můžete klidně dostávat zprávy o pokroku a to průběžně. Mám tady další body o implementaci eh, v této zprávě. My jsme provedli celkové posouzení implementace, včetně aspektu základních práv. Vy jste o to žádali. Eh, někdy v roce 2016 eh, už na tom mém iniciačním slyšení. A paní Simple eh, byla vlastně jednou z těch, kdo to ode mě žádali. My jsme to tady provedli, jsou to stovky stránek a také jsme vám výsledky předložili. Možná je škoda, jestli to neviděli všichni, já to klidně rozešlu ještě jednou. Eh, je to zpráva o 15 letech eh, všech možných eh, politických iniciativ za 15 let. Jestli to chcete nějak aktualizovat, klidně to můžeme udělat. My také víme o slabinách implementace. Máte pravdu, zdůrazňujete-li, zdůrazňujete-li že tady určité detailní aspekty toho balíčku proti praní špinavých peněz <clears throat> opravdu nedosahují té úrovně, kterou jsme si přáli na úrovni členských zemí. My jsme to debatovali na kolegiu komisařů, eh, když jsme tady eh, projednávali vlastně tu zprávu o praní špinavých peněz, a, eh, která vlastně byla vydána dnes. Čili eh, je to otázka, eh, jak vlastně stavíme tu legislativu namířenou proti praní špinavých peněz. No, abych nic nezapomněl. Eh, k otázce ochrany a uchovávání dat. Paní Strix, jste hovořila o PNR. My jsme si k tomuto schválili určitá pravidla spolu s vámi samozřejmě, ale je tady velká otázka, jak vlastně se do budoucna stavět k obecnému uchovávání dat. Nemáme zatím žádný rámec pro celou EU, jsou národní rámce. My tedy o tom debatujeme, vedeme opravdu vážné debaty, budou pokračovat další až do konce roku a zprávu o tom eh, pošleme radě i vám a budeme zde hovořit také o možných příštích krocích eh, a to i v souvislosti s probíhajícími soudními eh, líčeními, těch je skutečně hodně a očekáváme tedy výsledky. A poslední věc, Eh, to je pašování migrantů. Eh, to je důležité. Europol si to vzal jako svoji prioritu. Eh, v poslední době bylo nebo zakládá se Evropské centrum proti pašování migrantů. Dobře, děkuji vám. A nyní tady máme seznam dalších 20 tázajících. Jediný způsob, jak to zvládnout včas, je, že každý z vás se pokusí vejít do minuty a půl, tak to nám skutečně zbudou ještě, zbude ještě prostor na odpovědi. Ale skutečně e, to jen za podmínky, že se všichni vejdete do minutu, minuty a půl. Takže jako první pan Radev, minuta a půl. Jo. komisár King, bych jiskal na prvou místě. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Především bych vám chtěl eh, poděkovat za skvělou a plodnou spolupráci v minulém období. A zejména chci poděkovat přeshraniční přístup k informacím pro eh, policejní orgány. Já předpokládám, že v novém mandátu budeme zlepšovat a zdokonalovat legislativní rámec, zejména v oblasti praní špivaných peněz. Je pravda, že kriminální živly zneužívají moderních komunikačních technologií a je samozřejmě těžké vést vyšetřování, kde jsou potřebné také elektronické důkazy a informace Eh, které potřebujeme od Spojených států. To vše je zatím na dobrovolné bázi a já doufám, že komise využije eh, také své vyjednávací síly k tomu, aby posílila eh, komunikaci mezi národními orgány. Pokud se týče justice a vnitra, tak zde se na úrovni ministerské debatovalo o bezvízovém styku v cestovním ruchu. E, stále ještě je pět členských zemí, kde tedy ten bezvízový styk e, pro ně neplatí, včetně mé země. Můžete nám říci, jestli tedy Spojené státy zruší víza pro těchto pět zemí a pokud ne, e, přistoupí Unie k recipročním opatřením. Děkuji, je to potěšení, pane komisaři. Za prvé dvě otázky. Eh, před Evropským soudem lidských eh, eh, práv teď je žalován jeden členský stát, že neaplikuje správně předpisy, šlo o teroristickou vraždu, kdy rodina utrpěla obrovskou morální újmu a podstatě eh, ta eh, eh, údajná vražetkyně je zcela v poklidu v Evropské unii a to všechno ale poškozuje přece důvěru. A mm, zde je třeba, abychom tím zaplnili toto vakuum, který existuje, to znamená ta úplná beztrestnost. Často jsou to problémy s Eh, vykonáním různých příkazů, žádostí a já se ptám, jak to bude s revizí mechanismu soudní spolupráce, tak abychom posílili důvěru, abychom posílili efektivitu našeho prostoru společné bezpečnosti a potírali terorismus. A otázka, jaké je, jak je to s hybridními hrozbami. Britský ministr pro zahraniční záležitosti, ten chce vytvořit novou sílu ochrany mořského prostoru a říká, že eh, teď vlastně, ale teď jsme před Brexitem a já se ptám, prostudovali jste dopady Brexitu na bezpečnost v EU? Tyto nové hrozby tyto, tato nová rizika, především eh, u Gibraltaru, tak eh, můžete nám k tomu něco říci, protože nám to dělá skutečně v tyto dny velké starosti. Paní Kiriči. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat panu komisaři Kingovi za Eh, to, že přišel na výměnu názoru a za vykonanou práci v oblasti bezpečnosti a také určitě tady navazujeme na dialog, který již jsme předtím vedli, za což také děkuji. Ano, zde je, my, podpo, my podporujeme tu významnou legislativu, kterou jste vyprodukovali, tedy ta, která posílila legislativní rámec v EU a především spolupráci v oblasti trestního práva. Je to direktiva směrnice proti terorismu a nedávné normy také, jako je legislativa o výměně finančních informací a e, e, majetkovou trestnou činnost. Takže zde jde o to počítat přeshraniční závažnou mm, trestní, za přeshraniční trestnou činnost, závažnou činnost. Já mám otázku do budoucna a já doufám, že společně v příštích měsících budeme na tom dobře spolupracovat. A ptám se, zdali nemáte za to, že pokud je o tento aspekt, že je třeba doplnit, posílit normativní rámec eh, o organizovaném zločinu. Europol říká, že asi, eh, že jich eh, eh, na našem území je asi pět tisíc těchto organizovaných služeb a těchto organizovaných skupin od těch menších bikerů až po mafie. A mm, je třeba tedy asi mít e, nějakou společnou definici e, takové zločinecké organizace. A já se ptám, přišla chvíle, abychom aktualizovali naše normy a abychom přijali tuto definici, tak jak se o tom již hovoří vlastně v, e, v v rámcovém rozhodnutí z roku 2008. Paní Strugario za Renew Europe. Máte slovo minutu a půl, prosím. Thank you. Um... Děkuji. Eh, paní komisaři a eh, jsem velice ráda, že vás tady eh, vidím, tady s námi v Evropském parlamentu, protože vlastně vy jste dříve se zabýval také zaměstnanci v Evropském parlamentu. No, nyní tedy, eh, pokud se týče priorit eh, eh, této komise, pokud se týče kybernetické bezpečnosti a hybridní hrozeb. A druhá otázka se týká sítí 5G. Vy jste o tom hovořil minulý týden. Šéfka Europolu jasně řekla minulý týden, že evropské eh, úřady, evropské eh, orgány nebudou schopny nebo nejsou schopny vlastně sledovat eh, zločince pomocí 4G sítí, ale pomocí 5G by to mělo být možné. Takže vlastně by mě zajímalo, jak to vlastně bude. The bottom here, the bottom here by the mic. Thank you very much, Chairman, and uh, thank you. Eh, děkuji, pane uh, předsedo. Omlouvám se tady za uh, technické nedorozumění. Já jsem nový člen parlamentu i Libe a velice se těším na spolupráci v těchto oblast, v této oblasti. Velice mě potěšilo, když jste hovořil o eh, dezinformacích v Evropské unii. Já se obávám, to ale není jenom otázka týkající se boje proti terorismu a těch problémů před volbami. To je, řekl bych, eh, eh, jaksi každodenní chleba tady toto. A mělo by se to stát také každodenním politickým tématem. A moje otázka je, jak Eh, to by, jak jsou udělat skutečnou eh, politickou prioritu, nejenom to, čemu se na úrovni členských zemí nebo někde jinde zabýváme. Prostě jak z toho udělat politickou prioritu. A v této souvislosti možná otázka eh, samozřejmě E, toto se projednává v legislativě v členských zemích. E, ptám se tedy, jestli e, očekáváte, že předložíte nějakou legislativní iniciativu v tomto. Děkuji. Paní Insir, mě zajímá boj proti terorismu. Ono už to tady zaznělo, ale tedy v jinými slovy. Eh, víme, že terorismus je velmi ideologická záležitost, jo? protože eh, tady skutečně džihadističtí teroristé a podobně, eh, těm se nelépe daří ve tmě a ve stínu. A když se podíváme na stav z roku 2017, tak tady se hodně hovořilo o pravicovém terorismu v Evropě. Vy jste také řekli, že boj s terorismem, eh, že o tom se eh, je méně zpráv než o jiných eh, typech nebezpečí. Já mám takový pocit, že to nebezpečí z krajní pravice je často podceňováno, bohužel také některými členy tohoto parlamentu. Bere se to jako izolovaného, co si, nebo individuální zločiny. A taky de facto máme zde ten norský případ 8 eh, let starý. Čili moje otázka je, je nebezpečí pravicového extremismu eh, stejně eh, velké jako před dříve tedy v tom roce 17 euraktiv a co s tím můžeme udělat na Eh, evropské úrovni. Paní Loazon. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Ehm, hovoříme ve chvíli, kdy Boris Johnson se stal premiérem Spojeného království a řekl, že ať už se děje, co se děje, Spojené království opustí EU 31. října. Já doufám, že se mílí. Ale poté, co toto řekl, nebo co jsem toto uvedla i já, chtěla bych vědět, Jakým způsobem se díváte na způsob, jakým komise a členské státy se připravili na riziko no deal, to znamená z hlediska bezpečnosti? A pak bych měla druhou otázku. Vy jste hovořil o významu kybernetické bezpečnosti v EU. Chtěla bych vědět, jak vnímáte úroveň přípravy evropských institucí tak aby se ochránili před eh, touto kybernetickou kriminalitou. Co probíhá v tomto smyslu, co se má ještě udělat a jak vypadají přípravy komise v této oblasti? Děkuji. Sí, Mr. Magid, for the Greens. Thank you very much, <coughs> Mr. Megido, za zelené děkuji, pane předsedo, děkuji za vaší prezentace, pane komisaři, rychle. Já vítám zprávu ze včerejška, že britské spravodajské služby vážně berou hrozbu eh, extrémní pravice, včetně rizik, eh, eh, rizika tedy pro, v oblasti terorismu. Joe Cox byla tedy v podstatě zavražděna. Mm, extrém, příslušníkem extrémní pravice. Podobné eh, útoky jsou, eh, my jsme svědky podobných útoků třeba na Romech a všude po Evropě, takže i Kanada klasifikovala činnost eh, té extrémní bílé pravice jako teroristickou činnost. Takže já se ptám, zdali Mm, myslí, e, skutečně bere komise vážně tento typ terorismu, tedy bílé extrémní pravice, věnujete tomu nezbytné zdroje a prostředky a co byste poradil vašemu nástupci, aby Evropa udělala? Děkuji paní Stadler za FPP, e děkuji pane předsedo, to je hezké, že vás opět vidíme, pane komisaře, naděje umírá poslední, tak já doufám, že Eh, Brexit nenastane a že tady s námi budete dalších pět let. Vy mm, jste řekl, že bezpečnost je v podstatě široké pole. Souhlasíme, když jste řekl, že můžeme eh, tyto cíle vyřešit pouze, pokud budeme společně. Bezpečnost je téma mm, pro společnost velice eh, citlivé a mm, společnost cítí potřebu, že potřebuje a máme zde hrozby jako terorismus, ale i počítačové útoky, vy jste to zmínil, i útoky na kritickou, kriticky důležitou digitální infrastrukturu. A teď můžeme i vynechat slovo digitální, protože každá infrastruktura je svým způsobem digitální. A jak jsme připraveni tedy na ty nejhorší možné scénáře, jako třeba blackout. A druhé téma je Europol. Europol podle mě dělá vynikající práci především, eh, ale jeho finanční a personální možnosti jsou omezené. Dnes dopoledne jsme jednali o návrzích provést škrty, tedy 52 úředníků a eh, i jsme hovořili o zkrácení eh, rozpočtu, takže co si o to myslíte? Já myslím, že bychom měli spíše Europol posilovat E, tedy ve všech ohledech, včetně finančních. Děkuji, paní. Za SAD e, má slovo paní Kalina. E, takže počítačová bezpečnost, to mě velice zajímá, to vás nepřekvapuje. A já chci uznat vše, co jste udělali v počítačové bezpečnosti, ale revoluce v, tech, v těchto technologiích, to je daná věc. Svět je rozdělení a ideologické rozdíly eh, v oblasti bezpečnosti, digitální bezpečnosti také rostou. A když Evropská unie je striktní, takže je doba je těžká a vzhledem k tomu, kde vidíte, že je role EU a jak si myslíte, že bychom mohli být silnější a více apelovat na mezinárodní spolupráci a na Ehm, aplikaci pravidel mm, globálně na celém světě. Děkuji. Děkuji velice rychle. Pane komisaři, já jsem četl minulý týden v magazínu parlamentu a já souhlasím i s vaším hodnocením, pokud jde o digitální bezpečnost, takže moje otázka my jako kontinent máme eh, sklus, pokud jde o nové technologie a jejich vývoj. Asi určitě souhlasíte, že eh, my eh, neumíme soutěžit se Spojenými státy, se Japonskem. A, a, takže tady máme, i kvůli monopolům na světě, které existují na hardware i software, které nejsou tedy nemají sídlo v EU a to může tedy být škodlivé pro některé IT systémy a databáze. Takže to je spíše eh, dědictví tedy této komise pro budoucí komisi. Já se ptám, jaká je vize komise při želení řešení technologických eh, rozdílů. A potom etika. V tomto výboru hm, určitě je v našem zájmu zachovat eh, Eh, zachovat tedy takovou tu eh, jak odolnost vůči lžím, a které eh, jak si zaplavují tu infrastrukturu. A teď bychom měli tedy té, třeba umělé inteligenci vdechnout naše pravidla, naše principy, naše zásady. A, takže to je důležité. To nás čeká do budoucna. Děkuji paní Pádli. Děkuji. Já bych chtěla zmínit tu desinformační kampaň, kterou jste zmínil. Souhlasíme s vámi, že ty škody nebyly tak těžké, nebyly tak velké, jak jsme se báli. A mám tři krátké otázky k tomuto. Myslíte si, že až do posud EU, když se podíváme zpátky, udělala dost? A nebo Spíše jsme měli kliku, štěstí, že se nic nestalo závažného a jsou členské státy připraveny na desinformační kampaně, které mohou vzniknout u příštích voleb a myslíte si, že EU by měla přijímat v tomto ohledu novou další legislativu? Děkuji paní Keller za Renew. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji pane komisaři Juriane Kingu za vaši přítomnost. My si pamatujeme, že jste byl velvyslancem vaší země ve Francii předtím, než jste byl nominován do této pozice v Evropské unii a byl jste velice aktivní. Mám dvě otázky. Co si myslíte o snižování počtu zaměstnanců Europolu? Počítá se s tím v rozpočtu na rok 2020. Eh, Představuje to víceméně 25 zatímco Europol eh, Information System má eh, každý rok možnost vysledovat nebezpečné osoby. Jsou to dvě osoby ročně. Co si myslíte o úrovni koordinace z hlediska sledování rodin, které se vrací z válečných zón? Děkuji. Děkuji zelení paní Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři Kingu. Jste hovořil o problematice těch zahraničních bojovníků a zvláště vůli Evropské eh, komise eh, podpořit řešení tohoto problému z hlediska jednotlivých států, z hlediska repatriace a zvláště dětí těchto bojovníků, kteří jsou v táborech v Iráku a v Syrii. Je tady eh, humanitární naléhavost, zvláště v tomto horkém období v létě, což jistě povede k mnoha úmrtím. Bylo mnoho mrtvých v zimě a určitě tomu tak bude i v létě. Vzhledem k tomu, že podmínky jsou opravdu žalostné, tam nedostatek pitné vody a v podstatě 90 lidí, které jsou v těchto táborech, jsou ženy a děti, to znamená zranitelné. Další naléhavá záležitost, to je bezpečnostní situace Týká se to boje proti radikalitě. Každý den představuje další riziko z hlediska radikalizace. Víte, že děti jsou vystaveni negativnímu vlivu islámského státu. Je nutné urychleně přemístit tyto děti a tyto ženy i za cenu, že by eh, své tresty Eh, zrealizovali v evropských zemích, ale za důstojných podmínek. A dále je nutné také vzít v potaz budoucnost těchto dětí které tuto budoucnost zatím nemají. Samozřejmě jsou to členské státy, které jsou kompetentní, ale vzhledem k tomu, že mm, tato repatriace je součástí boje proti radikalizaci, možná by komise mohla skoordinovat eh, tyto humanitární mise a mohla by například ustavit eh, stále zastoupení EU v Syrii a usnadnit tak koordinaci a postupy členských států z hlediska repatriace dětí. Fest ID. Eh, no, děkuji. Mnohokrát děkuji, eh, pane komisaři Kingu, že jste eh, hovořil také o dezinformaci a že jste hovořil o tom, že je nutné poskytovat lidem správnou konfirmaci. Víte, že 24. května v Lyonu byl útok islámského státu a jak jsme se mohli dočíst později, Eh, v podstatě nebyly poskytnuty informace o tomto útaku a samozřejmě eh, to eh, bylo důležité také z hlediska informací Evropského parlamentu a našeho výboru. Ursula von der Leyen celé měsíce tvrdila, že existuje teroristická síť. Nic takového nebylo v podstatě dokázáno a i zde tedy eh, vlastně bylo zjištěno, že tady je nepostačující podezření, takže vlastně vyšetřování vůbec nebylo započato. Takže je tady dezinformace, nedostatek informací. Chtěl bych vědět, jestli i na této oblasti něco podnikáte a jak budete důvěryhodní, když byste musel eh, pracovat pod vedením předsedkyně komise, která viditelně se účastnila dezinformace páchané na německých eh, občanech. Anna Calány. Uh, yes, thank you. Ano, děkuji. Budu hovořit švédsky. Den eh, Děkuji, vážený pane komisaři, za mm, tuto širokou prezentaci. Bylo to důležité pro nás, kteří jsme zde noví. Pane komisaři, je tady skupina, o které se hovoří málo, když se hovoří o ochraně našich občanů eh, v souvislosti s atentáty, a sice jedná se o eh, lidi, jejichž eh, funkce jsou eh, velice speciální. Jsou to lidé, kteří jsou zvláště vystaveni jednotlivým útokům. Ale víte, že příslušná směrnice v tomto ohledu zatím nefunguje tak, jak by měla, protože tato směrnice by mohla zohlednit potřeby těchto specifických osob, které mají zvláštní funkci z hlediska bezpečnosti v Evropě. Pokud tady tato opatření neexistují, tak já bych si dovolila navrhnout některá tato opatření, eh, která by se týkala ochrany i ostatních občanů. A chtěla bych se zeptat, jakým způsobem chcete zajistit tuto ochranu eh, vzhledem k tomu, eh, že je nutné začlenit tyto potřeby do politiky ohledně bezpečnosti. Pan Papadakis, minutu a půl. Vážený pane komisaři, hm, pochopil jsem, že se snažíte soustředovat údaje, které se týkají všech příslušných osob a že v budoucnosti se pokusí vytvořit příslušný rámec ale v současnosti jsou to lidská práva, která jsou především ohrožena. A kdo by v konečném efektu mohl kontrolovat způsob, jakým se postupuje eh, ve jménu bezpečnosti v neprospěch těchto základních práv? Víte, že tato, tyto údaje jsou eh, spojována také s fungováním těch velkých eh, komunikačních společností. Je to skupina GAFA, které využívají tyto údaje za komerčním účelem. To znamená, ve chvíli, kdy my začneme pracovat s počítačem nebo cestujeme, tak poskytujeme eh, veškeré tyto údaje těmto společnostem. Hovořil jste také o radikalizaci. A my si uvědomujeme, že prakticky všichni budou eh, zaregistrováni, ať jsou to zaměstnanci, pracující, anebo i lidé, kteří nejsou vůbec radikalizováni. A to vše se pohybuje v takovém velmi vágním prostředí. Existují také skupiny, které eh, podnikají velice negativně a jsou financovány jinými zeměmi, například USA a jinými zeměmi. A jde o to, že tito lidé se pouští do válečných aktivit. Kdo bude tedy v podstatě chránit občany v tomto smyslu? Rangel, děkuji pane komisaři, že jste přišel. Eh, dovolte, abych se dotkl eh, hlavních témat. Za, prv, témat. za prvé, eh, za prvé tedy odolnost sítí. Nedávno bylo ukončeno hodnocení v členských státech a Spojené státy a některé orgány eh, v podstatě eh, spochybnily bezpečnost sítí jako 5G. A zde máme eh, určité významné firmy v telekomunikačním sektoru, které se dohodly s čínskými firmami, pokud jde o budování sítě 5G. A portugalská vláda informovala o tomto komisi a co si myslíte o dopadu eh, takových dohod, o jaký to může mít dopad na bezpečnost? A za druhé, informační systémy. Jak víte, eh, z předchozího funkčního období my jsme odsouhlasili směrnici PNR. Mí, nemýlím hmm. se, když to chápu tak, že mm, teď probíhá pilotní projekt, eh, jak eh, rozšířit tento systém. Pokud ano, můžete nás informovat. Renew Europe, pan Karen. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já mám další otázku k PNR. A jste, eh, plánujete rozšířit PNR na autobusovou, železniční, lodní dopravu? A jak vyhodnocujete tyto plány a především eh, kolegyně Intveld zmínila, že například v Německu 99,7% těch eh, hitů jsou tedy milné. A druhá krátká otázka. Takže asi jste viděli všichni ty hrůzné Eh, obrázky útoků na menšinu LGBT e, LGBT v Polsku. Jak zajistíte i to, aby byly dodržovány naše evropské hodnoty v členských státech? Děkuji. Ano, už překračujeme čas. Je to jasné, protože tady vždycky ty diskuze byly strašně zajímavé, i teď jsou zajímavé a předem děkuji tlumočníkům, že zůstanou dalších 15 minut ne více. Takže navrhuji tedy, abychom dokončili kolečko řečníků a respektovali limit, aby mohl mít potom slovo i pan komisař, pan Brajel za zelené. No, I'm a newly elected member and this is my first question. I'm... Eh, děkuji. Já jsem eh, nový poslanec a poprvé se vlastně ptám, pokusím se to eh, sformovat stručně. Tak se prvé máme tady evropskou politiku hromadného sledování a zhromažďování velkého množství dat. Ehm, dá se říct, že e, také e, Evropský soudní dvůr se k tomu vyjadřoval. E, často tedy byly tam chyby, byla tedy shromažďována špatná data, byly tam nesmysly a tak dále. Eh, jak se k tomu komise staví? Bude to dále rozšiřovat? Eh, A nebo spíše není čas na moratorium tady tohoto eh, systému hromadného sledování? A druhá věc, Opět Evropský soudní dvůr si myslí, že není přípustné, aby eh, členské země eh, si uchovávaly data bez rozlišování. Eh, hodlá tedy komise proti tomu zakročit, proti členským zemím, kde, které se to dále funguje. A dále říkáte, že terorismus je na ústupu, jaká fakta, o jaká fakta se opíráte. Pan Garoda ID. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, mezi vašimi hlavními úkoly stojí, že byste měl posilovat bezpečnost z hlediska radikalizace a zvýšit snahy proti teroristické propagandě a online nenávistných projevech. Nejdříve radikalizace. Hm, je tady určité místo, kde dochází k radikalizaci a to jsou vězenská zařízení. Nevím, jestli počítáte s tím, že tady bude konkrétní akce Evropské unie ve vězenských zařízení. To je první věc. Druhá věc. Kybernetická bezpečnost. Vy jste uvedl, že by bylo vhodné pomáhat členským státům, aby odstraňovali teroristické obsahy na internetu. Je tady další metoda, která je možná. To znamená podněcovat členské státy, aby eh, definovali tyto obsahy jako trestné činy. A v tomto směru Evropská komise by mohla postupovat tak, aby všechny členské státy kriminalizovaly tyto teroristické obsahy. To by byl nejbliž, nejlepší způsob, jak eh, respektovat zákon. Co se týče nenávistných projevů, samozřejmě všichni vědí, o co se přesně jedná. Jedná se o podněcování k násilí a ke krimi, eh, trestním činům. Vedle toho ovšem mohou být ještě další prvky. Já si pamatuji, že byl přijat první zákon proti nenávistným projevům v Sovětském svazu, takže nemělo by to postěvat například odlišné názory. Bohužel, já jsem zachytil v některých eh, vystoupeních, že by to mohlo jít až do této eh, míry, takže i v tomto smyslu by bylo dobré na to dávat pozor. Také jste se hlásil, pane Jako? Eh, dvě věci. Jednak tedy extremistický obsah na sociálních sítích. Eh, mě by zajímalo, eh, jestli tedy vlastně se tedy pracujete s tím, že to je nejenom o podněcování násilí, ale například my jsme měli také v případy Eh, pravicových extrém, extrémistů, kteří třeba eh, sedí, eh, kteří se zasazují za spochybnění soudní řízení nebo se zastávají již odsouzených osob. Co nám k tomu můžete říct? A druhá věc, to jsou zločiny, respektive vraždy spáchané bodnými zbraněmi nožem a týká se to třeba eh, Velké Británie. Víme, že třeba 14-letí chlapci a jejich přes 17 tisíc eh, spolu běžně nosí nůž jako obranou zbraň. A eh, v podstatě Spojené státy se to také snaží nějak řešit. Třeba vidíme, že toho prostě využívají e, mimo jiné také při e, drobných krádežích v obchodech, ale e, třeba je skutečně možné velice snadno si pořídit třeba... Vážený předsedo, děkuji mnohokrát. Pane komisaři, kybernetická kriminalita je velmi dynamická a proto jako frakce IDA se domníváme, že by jakékoliv snižování rozpočtu v tomto smyslu, tak jak je to požadováno ze strany levicové frakce, jako je policie, ale také Europol a další tyto orgány, to sledujeme s velkými obavami. Pane komisaři, jaká doporučení byste předal svému nástupci z hlediska kybernetické bezpečnosti a dále? v jaké oblasti trestního práva eh, z hlediska kybernetické bezpečnosti vidíte úspěchy? Paní Sipel, eh, velice stručně, než dáme slovo panu komisaři. Já tady eh, nechci ještě jednou hovořit o tom seznamu zpráv o základních právech z roku 2016. To byl prostě jenom seznam zákonů, Eh, které popisuje jejich eh, roli, každého z nich tedy. Já jsem hovořila o daleko eh, podrobnější zprávě, která by měla ukázat to, jaký, jak si větší do hloubky jednotlivé zákony jsou účinné v té teroristické oblasti. Čili jestli, jak je to s takovou zprávou, pracuje se na ní nebo ne? Dobře, děkuji. E, je jasné, že nám to trvalo příliš dlouho a možná, že ani do těch extra 15 minut se nevejdeme. E, takže od 16.45 pan komisař bude hovořit pouze v angličtině. E, já tím chci říci toto, že o kybernetickém zločinu a důkazech de facto Eh, elektronických se hovořilo hodně, ale de facto eh, Rada už dala komisi mandát, aby eh, jednala o přistoupení k protokolu o k úmluvě o kriminální zločinnosti. Takže ptám se nyní, jakým způsobem chcete zajistit to, Eh, že eh, jaksi ten mandát bude respektován a že skutečně Evropská unie přistoupí k této úmluvě o kybernetickém zločinu. Takže nyní eh, máte slovo a abyste mohl tady všechno sumarizoval stručně. Možná, že není čas na to, abyste všechno tedy rozvedl tady do detailů, ale je možné ještě dodatečně odpovědět písemně na to nejdůležitější máte slovo. Děkuji, já určitě nebudu schopný podrobně zodpovědět všechny otázky. Eh, můžeme se o tom bavit potom separátně, mé dveře jsou vám otevřené a samozřejmě takové ty průřezové eh, záležitosti eh, potom písemně. Eh, k eh, paní eh, Sipl, já si neuvědomuji, že by třeba nějaká zpráva byla u nás zablokovaná, ale hm, prověřím to. Pokud je prostor, abychom zlepšili dialog s vámi v čemkoliv, tak já jsem pro. Zazněla řada otázek týkajících se budoucí komise. K tomu musím říci, že máme nyní designovanou předsedkyni komise, eh, která tuto politiku bude eh, určovat, eh, taky zveřejní a já nemohu jí nic předepisovat. Čili když hovořím o budoucnosti, mohu tedy hovořit na základě svých zkušeností a je to pouze můj názor. Takže v tomto duchu domnívám se, že se musíme více zaměřit na dezinformace. To je e, vážná bezpečnostní hrozba pro naší společnost. Naše politika debata, politické události, například volby, e, nebo způsob, e, jakým jsou řízeny, jak žijeme v našich obcích a městech, Eh, hodně z těchto informací totiž se snaží rozdělovat společnost s tím, že se eh, zaměřuje prostě na určité, určité komunity. Já myslím, že tady jsme odvedli eh, významnou práce Eh, někde se nám tedy dařilo, spíše díky štěstí, ale určitě to nestačí. To znamená, eh, budoucí komise se tím určitě bude muset více zabývat. My už jsme lecos vykonali, ale třeba eh, ten kodex pro sociální média, i platformy bude muset být posílen a budeme muset zvážit, jestli je třeba v této oblasti zavést nějakou regulaci. Ne tedy ve smyslu cenzury jednotlivých příspěvků, to, to ne. My vlastně eh, nejsme tady o to, abychom posuzovali, jestli něco je správně nebo špatně, ale v podstatě eh, jde o základní pravidla o jako transparentnosti, politické reklamy, pohybu v politickém prostoru a eh, také přístup pro nezávislé experty a jejich přeskum tak já myslím, že do budoucna něco takového bude. Podobně kybernetická bezpečnost obecně. Domnívám se, že jsme už provedli eh, vhodné první kroky, ale myslím si, že ještě mnoho zbývá. Máme hm, také legislativu, která není dopracována, to je ve výboru INTA a toto je e, síť e, kompetenčních středisek pro boj proti kybernetickému zločinu po celé Evropě. Tady to musíme posunout dopředu. A já se domnívám, že také je třeba posilovat mezinárodní spolupráci, včetně mezinárodního práva, včetně umělé inteligence. A Evropa by si měla troufnout stát v čele Evropa má svůj evropský přístup a ten bychom měli propagovat. E, není to úplně identické s tím, jak k tomu přistupují američané a velice se lišíme od přístupu čínského. Takže měli bychom e, skutečně e, definovat a obhajovat náš vlastní přístup. Zejména pokud se týče sítí páté generace, to je naléhavá otázka my musíme eh, ten eh, proces eh, do konce tohoto roku ukončit. My máme nyní národní posudky situace z 27 zemí, které tedy zpracujeme a pokusíme se shrnout rizika spojená se sítěmi páté, do gener- páté generace a do konce roku předložíme návrhy. Toto je ovšem separátní věc a něco jiného je eh, přístup policejní orgánů a eventuální eh, riziko zneužití. A to se týká nejenom 5G, eh, těch technologických změn probíhá mnoho, včetně kódování, šifrování. Tady je třeba se zamyslet nad tím, jak pomoci oprávněnému přístupu policejních orgánů, které tedy eh, hledají důkazy, konají svoji práci. Jak jim tedy pomoci v rámci eh, zákona? Na druhé straně je tady otázka, jak chránit infrastrukturu 5G proti neoprávněnému přístupu, nelegálnímu, ať už tedy státními, eh, státní zločin nebo nestátní zločin, které, kteří se snaží zasahovat do naší digitální infrastruktury. To je velice důležité, ale jsou to eh, otázky eh, separátní. Otázka, jak důležité Eh, nebo kolik pozornosti bychom měli věnovat pravicovému extremismu a to souvisí tedy eh, s zločiny proti komunitě LGBTI nebo některým jiným. Tak eh, každopádně od roku 2017 už se tomu věnujeme. V mém případě to byl zejména případ Joe Coxové. To byla moje kolegyně. Čili a v Německu máme nedávno eh, podobný případ. Eh, máme tady, tady opět, opět jednu opět eh, pravděpodobného pravicového terorismu. Je to velice důležité. Berou to všechny členské země dostatečně vážně? Nevím, doufám, že ano. Každopádně musíme co nejvíce toto zdůrazňovat nadále přetrvává riziko džihadistického eh, extremismu, ale máme také domácí extremismus, včetně toho eh, radikálně pravicového. K tomu bych ještě připomněl tedy ty zločiny bodnými zbraněmi. To je samozřejmě eh, zločin, může to vést ke tragickým koncům my v Evropské unii, na evropské úrovni eh, samozřejmě se snažíme kontrolovat eh, dostupnost eh, nebezpečných chemikálií a také pálných zbraní. Musím říct, že je to skutečně, skutečně výzva. Uh, there isn't a proposal for cutting the budget of Europol, as far as I'm aware. Uh, there is a proposal on the table for raising the budget of Europol. Mm